Colleagues, good afternoon, and can I... Dobré odpoledne, kolegové. Zahájil bych schůzi. Nejdříve bych chtěl přivítat kolegy a předsedu Sartoriho z výboru ITRE. Chtěl bych vás přivítat ve výboru pro dopravu. Dnes odpoledne Máme společnou schůzi, která se bude týkat nástroje na propojení Evropy. Než předám slovo, chtěl bych poděkovat předsedovi a jeho sekretariátu za úzkou spolupráci, kterou jsme měli k tomuto tématu. Měli jsme dojem, že by bylo dobré, aby ITRE a TRAN spolupracovali na tomto tématu. A já jsem velice vděčný za podporu ze strany vás a vašich kolegů. K tomuto specifickému bodu máme zvláštní pořad jednání, takže se ho budu držet. Nicméně bych vám chtěl připomenout, že jsme zde podle článku 51 jednacího řádu. To je článek, na základě kterého jsme se dohodli spolupracovat. Spravodajové z obou výborů budou eh, spolupracovat a vypracují jednu zprávu. A tyto předsedy většinou, eh, tyto Eh, tyto schůze většinou jsou eh, předsedány ze strany obou předsedů. Eh, tentokrát bude nicméně předsedat předseda Tran, příště bude předsedat paní Sartory naší společné schůzi. Všichni poslanci mají možnost kdykoliv vstoupit do diskuse. Není to nějak omezeno takže jenom nám to naznačte a my vás vyvoláme. My vám dáme slovo. Na úvod bych chtěl předat slovo paní Sartori, aby nás uvedla do tématu a poté spolu pravodajové dostanou slovo. Nejdříve ale paní Sartori. La prima volta che la commissione I3 segue questo. Eh, dobrý den. Je to poprvé, kdy výbor pro průmysl je zapojen do tohoto postupu, takže pro nás je to něco nového. Návrh, který máme před sebou, před sebou, se týká nástroje pro propojení Evropy a já si myslím, že určitě je dobře, že máme tuto společnou schůzi k tomuto tématu. Díky výsledkům naší práce se domníváme, že plánované financování umožní dosáhnout odpovídajících cílů v oblasti infrastruktury, energetiky a dopravy. Myslím si, že určitě tedy stojí za to mít toto, tuto společnou schůzi. V posledních měsících jsme spolupracovali mezi oběma výbory a doufám, že v tom budeme spolupracovat i nadále. Mnohokrát děkuji paní předsedkyni Sartory. Určitě budeme ve spolupráci eh, pokračovat. Nejdříve předám slovo panu Goranu Fermovi. Poté dostanou slovo zpravodajové paní Valean, pan Rike a paní Ayala Sender. Gorane, eh, dostaneš slovo jako první. Mnohokrát děkuji. Já budu velice stručný, protože eh, k danému tématu toho nemohu říct až tolik. Jsem eh, zpravodajem ve výboru pro rozpočet eh, na téma infrastruktury. My jsme již zahájili diskusy o finančních nástrojů, především o projektových bondech, projektových dluhopisech. Vypracovali jsme zprávu týkající se pilotní fáze projektových dluhopisů. Nicméně nás čeká ještě širší diskuze o finančních nástrojích, také v souvislosti s nástrojem pro propojení Evropy. Já bych byl rád, abychom si uvědomili, že v současné době se vyjednává o víceletém finančním rámci. Vytvořili jsme kontaktní skupinu v parlamentu, která se skládá z Martina Šulce, ten ji vede, a z vyjednávacího týmu na téma víceletého finančního rámce jsou tam také koordinátoři z výboru pro rozpočet. Tato kontaktní skupina čas od času bude zahrnovat také zástupce z dalších výborů. My jsme měli schůzku této kontaktní skupiny právě dnes a snažíme se zamyslet se nad tím, jak koordinovat um, spolupráci s výbory eh, na více než 60 finančních nástrojích a jak eh, tuto spolupráci začlenit do vyjednávání o víceletém finančním rámci jako celku. Dnes na kontaktní skupině jsme se snažili o to, abychom v parlamentu a na úrovni výboru se dostali co nejdále. Nicméně eh, nechceme, aby se na plenárce rozhodovalo o nějakých číslech předtím, než budeme znát postoj rady. Rada eh, se bude snažit předložit eh, takzvaný vyjednávací box, vyjednávací skřínku. V červnu tam bude schnut společný postoj Rady členských států Eh, na nejrůznější témata. Doposud nevíme, jak daleko půjdou, jak detailní to bude, jestli se tam vůbec objeví nějaká čísla, nebo jestli to bude jenom principiální záležitost. A poté vyjednávání začnou po létě. Takže jestli všechno eh, dobře poběží, mělo by to být takto. Nicméně chtěl bych připon, připomenout, že jsme v problematické situaci, pokud jde o vyjednávání o víceletém finančním rámci. Celá řada členských států, důležitých členských států se rozhodla, že celý eh, víceletý finanční rámec by se na nadcházejících sedm let měl snížit o 10 miliard eur, což je 10 celého víceletého finančního rámce. Pokud toto bude postoj celé rady, potom samozřejmě budeme mít eh, velký problém s tím, abychom jakékoliv politiky nějak rozšiřovali, i když proto budou velmi dobré argumenty. Já jsem vám tedy chtěl dát tyto základní informace, jak budou vypadat vyjednávání. A v této situaci je samozřejmě velice důležité, abychom měli schodu na hlavních prioritách. Jedna z věcí, kterou zdůrazňujeme ve vyjednávání, je, že potřebujeme mít rozpočet, který bude rozpočtem pro investice, pro investice do růstu. To je jeden z hlavních argumentů, které máme, když se snažíme hájit eh, rozpočet a víceletý finanční rámec z našeho pohledu. A samozřejmě nástroj pro propojení Evropy je jeden z nejdůležitějších příkladů. To by měla být priorita. Takže to je všechno z mé strany na úvod a já se těším, že si vyslechnu další názory. Mnohokrát děkujeme panu Fermovi. Nyní bych předal slovo paní Valean, která je zpravodajem z výboru ITRE. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jsem dostala slovo. Já jsem zpravodajkou z ITRE k CEF. Já bych eh, chtěla říct, že jsem ráda, že máme tuto společnou schůzi ITRE a TRAN. Chtěla bych eh, poděkovat paní Ajale a panu Riketovi za to, že jsme do posud měli velice dobrou spolupráci. Máme zde tři zpravodaje k eh, jednomu tématu. To je určitá výzva. Čeká nás eh, zajímavá spolupráce v každém případě. Nástroj pro propojení Evropy je novým nástrojem a myslím, že by bylo dobré, abychom ho zde krátce představili, aby pak mohla pokračovat diskuse. Eh, na tento nástroj eh, bude zahrnovat na 50 miliard investic do infrastruktur. 31,7 miliard bude použito na posílení eh, dopravní infrastruktury. Jedná se především o propojení tam, kde ještě neexistuje. To zahrnuje také 10 miliard pro země soudržnosti a 21,7 miliard eh, by mělo být investováno do dopravní infrastruktury. 9,2 miliard eur by se mělo investovat do telekomunikací. Eh, doufejme, že se také podaří eh, dosáhnout díky tomu cíle v oblasti klimatu. 9,2 miliard by Eh, mělo být také investováno do, digitálních služeb. Pokud jde o projektové dluhopisy, eh, to je návrh, který by měl být součástí eh, celého projektu CEF. Zde jde především o posílení zapojení veřejného soukromého kapitálu. Tento nástroj na propojení Evropu, Evropy musí být řešen v rámci celého víceletého finančního rámce na léta 2014 až 2020. Nová finanční architektura, kterou navrhuje komise, e, bude vycházet ze strategie EU 2020. Dochází zde k určitému posunu ve srovnání s minulostí. Hlavní cíle se soustředí na synergie a konkurenceschopný růst. Synergie jsou základem evropských projektů a také evropského vnitřního trhu a také evropské přidané hodnoty. Eh, kdekoliv je to možné, měli bychom programy zjednodušovat a vytvářet eh, sektorové odvětvové politiky. Myslím si, že CEF poskytuje krok správným směrem. Nicméně jsou zde finanční výzvy. Finanční nedostatky a rostoucí dluhy v členských státech eh, neřeší skutečné příčiny ehm, makroekonomických ehm, problémů. Je eh, třeba mít jasná fiskální pravidla, která už jsou, ale bude trvat ještě delší dobu, než pomohou vytvářet udržitelné politiky. A to je důvod, proč nyní, dříve než kdykoliv předtím, je potřeba vytvářet eh, prostředí hospodářského růstu a konkurenceschopnosti Evropské infrastruktury jsou důležité pro naši ekonomiku, nicméně rychle stárnou. A proto je důležité, aby se obnovovaly a propojovaly. Eh, renacionalizace politik v oblasti telekomunikací, energetiky a dopravy, eh, to je jistý problém. Eh, máme zde určitý začarovaný kruh Celá řada eh, účastníků očekává, eh, že přijdou lepší časy, ale to se nemusí stát, pokud nebudeme jednat. Existují zde obrovské potřeby, pokud jde o finance, abychom dosáhli cílů strategie EU 2020. Jeden bilion eh, na energetiku, 270 eh, miliard na eh, IKT a tak dále. To jsou obrovské sumy a my si nemůžeme dovolit, dovolit dávat veřejné peníze jenom do některých projektů. Abychom dosáhli udržitelnosti a dokončili vnitřní trh, CEF se musí soustředit na transparentní postupy a mít jasné priority. To zajistí eh, stabilní prostředí také pro soukromé investory. Eh, eh, penzijní a pojištěnecké fondy Eh, by se mohly rovněž zapojit ve chvíli, kdy zrušíme nerovnou soutěž mezi soukromým a veřejným kapitálem. kolik bude často se eh, kritizuje, kolik eh, se bude investovat do evropské infrastruktury. Já se domnívám, že je určitě dobré, že zde budeme mít jednotný nástroj pro investice do infrastruktur v Evropě. Eh, nástroj na propojení Evropy je nástrojem, který přiblíží Evropu eh, ke skutečně dobře fungujícímu jednotnému trhu, eh, který bude posilovat konkurenceschopnost a růst. Chtěla bych jasně říci, že Eh, zde mám velké naděje, nicméně samozřejmě je potřeba být, aby, eh, abychom byli i kritičtí. Měli bychom zajistit do maximální mo- možné míry, abychom negativně nezasahovali do trhu, abychom um, eh, nenarušovali trh. Financování by mělo probíhat na základě jasných kritérií. s ohledem na to, že tento nástroj financování je zásadní. Já chápu, že komise chce, aby bylo jasně definováno, jak budou peníze vydávány. Nicméně eh, já si myslím, že to je zásadní také pro trhy, které potřebují potřebují mít jasno. V nadcházejících měsících je potřeba, abychom provedli konzultace také s hráči na trhu, abychom zjistili, jaké jsou jejich potřeby s ohledem na CEF poměr mezi e, projektovým financováním, granty a PPP, e, to je něco, co musí být e, předem určeno, aby zde nebyly žádné nejasnosti, které by odrazovaly investory. Neměli bychom mít nějaké umělé finanční nástroje, které investoři nikdy nebudou využívat. Ne, ne, nebudou využívat ve chvíli, kdy nebudou odpovídající systémy zjednodušování a důvěryhodnosti. To znamená, že eh, zde jsou některé eh, výzvy u tohoto tématu, na které budeme potřebovat eh, odborné porady. Máme celou řadu eh, zpravodajů, stínových zpravodajů z obou eh, výborů nebo z více výborů, eh, z výboru pro průmysl, dopravu, regionální rozvoj, rozpočet a tak dále. Myslím si, že společně budeme schopni spolupracovat a vypracovat dobrý návrh. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Valjanové a teď tedy zpravodajové z výboru pro dopravu. Nejprve pan Rikej, pak paní eh, Sender. Já bych byl velice eh, rád prošel eh, celý ten seznam. Přečtu vám, koho mám na seznamu. Já vím, že Michael, ty v každém případě budeš chtít se zúčastnit té diskuse, já už tě mám na seznamu. Takže nejprve pan Rikej, který je zpravodajem za výbor pro dopravu. Merci. Děkuji, pane předsedo. A zdravím tady také předsedkyni výboru ITRE. A musím říci, že jsem měl velké potěšení spolupracovat se dvěmi spoluspravodajkami, se ženami. Vše probíhá dobře a zažíváme spoustu eh, radosti, eh, i když je to opravdu neobyčejně složité. Chtěl bych uvítat eh, také eh, postoj komise. Je odvážná a to vyvolává i některé problémy. V tuto chvíli, eh, v současném stavu, této věci bych chtěl zdůraznit tři přístupy tohoto nástroje, protože to je nástroj, a čtyři problémy, které to vyvolává a na kterých parlament pracuje. Trojí přístup v rámci eh, CEF je centralizace, zjednodušení a technická podpora centralizace, tam je to jasné, nejde pouze o centralizaci sítí, jde o eh, organizaci centrální a periferické cíle, jde o navrhování koridorů, jde eh, o přechod na sítě a e, jde o lepší operativnost a přehlednost. Za druhé, zjednodušení, tady jde o sladění indikátorů strategie 2020 s tímto nástrojem, aby se zajistila rozpočtová pružnost, jsou tady e, společná kritéria a text vychází ze synergií, které mohou existovat mezi dopravním odvětvím, odvětvím energií a telekomunikací. Eh, protože se vychází z toho, že se tady řeší podobná problematika a že řízení bude vylepšeno, eh, když se to vše propojí a vlastně bude lepší i sledování. Dále tady je nástup je to nástroj technické podpory. Evropská unie tady má opravdovou expertízu a tato podpora je samozřejmě nutná v rámci CEF, aby se mohly lépe využít finanční nástroje, které jsou často složité, někdy jsou i nové, jako například eh, projektové dluhopisy. Eh, jde také o lepší využívání fondů z nejrůznějších zdrojů, například eh, fond soudržnosti. A pak samozřejmě technická podpora, pokud jde o sestavování ehm, všech těch složek. To je samozřejmě velmi důležitý prvek centralizace. Takže můžeme doufat, že tento nástroj přinese větší efektivitu, protože tady věci spojuje, zjednodušuje a přináší podporu ve všech těchto věcech. Využívá se synergie. Samozřejmě některé problémy se tady objevily. Já jsem v podstatě identifikoval čtyři, eh, kde jsou ty největší problémy. Jednak jsou to finanční aspekty a samozřejmě se můžeme rychle dohodnout na pokynech, ale jakmile začneme hovořit o finančních záležitostech, tak se to jaksi pokazí a ne až tak v parlamentu, jako spíš v radě. A eh, Grand Firm tady velmi případně poznamenal, že CEF to je eh, určitý eh, soubor v rámci víceletého finančního rámce a je tady mnoho problémů tento soubor eh, vlastně vymezit. Je tady problém s čísly, Gerard Ferm to tady zmínil a hovořil tady o rozpočtové pozici a hovořil, že je to velmi, že se k tomu musí přistupovat opatrně, protože jinak se to celé rozpadne. Evropský parlament eh, tady samozřejmě musí sledovat čísla, ale kdybychom vycházeli pouze z čísel, tak to bude problematické. Máme tady samozřejmě eh, nakládat z 50 eh, miliony a to samozřejmě je jedna věc, ale kdybychom tady toho měli zvládat více, tak to bude úplně jiné. A ta čísla pochází z různých fondů. Tam bych se mám například fond soudržnosti, eh, regionální zprávu a tam samozřejmě do toho vstupují eh, obavy eh, jednotlivých zemí. Druhý problém, pokud je o rozpočet, je problém s přidělováním. A to je problém mnoha stran, protože v tomto mechanismu Eh, jde o sledování rozdělování prostředků mezi eh, finančními mechanismy, projektovými mechanismy a to všechno se musí smísit a musíme to dobře zkombinovat, zkombinovat mezi projekty, se musí zjistit, co je centrální síť, co je globální síť, eh, koridory. Je potřeba rozhodovat mezi eh, dřívějšími operačními projekty a tou částí, která má být věnována novým projektům a v rámci dotačního mechanismu je potřeba rozhodovat mezi finančním, eh, mezi dotacemi, mezi známými finančními nástroji, inovativními finančními nástroji Eh, s různými zárukami, projektovými dluhopisy, PPP a smíšeným financováním. To je tedy ta druhá úroveň a potom je tady třetí úroveň eh, toho rozhodování mezi zdroji financováními, fondy soudržnosti a potom jiné fondy, co mohou přispět členské státy, co mohou přispět finanční instituce, jako je Evropská investiční banka a soukromý investor je potřeba to dobře zpřehlednit, zorientovat se v tom, eh, zorientovat se mezi veřejnými a soukromými financemi a eh, Tady tedy eh, řízení finančních prostředků je velice složité, balancuje mezi rozdělením té finanční částky, zjištěním z jakých fondů to půjde a tak dále. Třetí věc je potom um, zpráva a řízení. Samozřejmě je tady evropské komunitární řízení a zpráva eh, kde eh, jednak se na tom podílí komise, její výkonná agentura EIB, eh, e která tady také do toho vstupuje. Potom si musíme uvědomit, jaká je role komitologie Evropského parlamentu a, rada, a rady. Jakým způsobem se do toho zapojí i oni a jak je možné ty věci kontrolovat. Na národní úrovni eh, zpráva přináší otázky, jakou roli dát členským státům, pokud jde o fondy soudržnosti, do jaké míry tam, protože oni tam budou vstupovat mými vlastními částkami, investicemi, eh, jak je možné eh, tady diskutovat o regionální úrovni v souvislosti s projekty, které jsou vlastně evropské. Pokud je o koridory, tak Tady to nemůžeme vnímat v rámci geografické selekce, je to čistě finanční řízení a půjde především o to, abychom získali od rady finanční prostředky, abychom zajistili optimální řízení mezi členským státem, který přichází s tím projektem, soukromým trhem, komisí a ostatními, chránit roli Unie a potom dobře koordinovat ty projekty, které jsou podpořeny. Ehm, máme tady ehm, důležitý projekt, který je důležitý pro růst, pro zaměstnanost, pro konkurenceschopnost a já si myslím, že eh, ta výzva nebo ten úkol je takový, že si zaslouží naše pozornost. Paní Ayala Sander. Mám velice dlouhý seznam lidí, kteří požádali o slovo, takže teď dávám slovo paní Sender. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ehm, chtěla mezi námi pozvat všechny kolegy z výboru ITRE, protože si myslím, že to je velice dobrý začátek e, naší spolupráce. Myslím si, že je potřeba být napa e, měti, že ta, ten hlavní úkol bude souviset s, tou, s tím legislativním procesem. Myslím si, že je potřeba zlepšit hlavně synergii. To jsou ty hlavní osy vlastně e, těchto diskusí. Díváme se tedy v zásadě na ten celkový rámec <clears throat> A e, v současné době rozhodujeme tyto věci v kontextu ekonomické krize. To je také potřeba být na paměti. E, e, čelíme obrovským problémům, obrovským úkolům ve vztahu k Spojeným státům na jedné straně, ve vztahu k takovým státům jako například Čína. Myslím si, že kromě toho další takový úkol, který před námi je, je disciplína rozpočtová. A e, to všechno tedy je ten kontext, ve kterém se bavíme o tomto projektu, který by měl zajistit další růst. Jak řekl pan Ferm, musíme se také zamýšlet nad tím finančním výhledem. A tady zcela určitě můžeme očekávat e, zásadní diskusy mezi parlamentem na jedné straně a radou na straně druhé. E, naši kolegové z rozpočtového výboru, ale také lidé v radě, Ehm, mají do určité míry své eh, potřeby ehm, eh, a říkají, že potřebují mít určitá čísla, ale ten problém, který souvisí s tímto nástrojem, je ten, že <coughs> historicky, z historické zkušenosti víme, že vždy chyběly finance na tyto projekty. Eh, nesoustředěvali jsme se dostatečně na všechny problémy, které tady existují. Myslím si, že ten princip propojení Evropy, že eh, ty problémy souvisely právě s nedostatečným financováním v minulosti. Nemáme k dispozici čísla, ale je naprosto zásadní, abychom právě finance měli tak, abychom se dostali z této slepé uličky. Zajímá, ať už se bavíme o energetice, o komunikacích nebo o dalších věcích věcech je třeba říci, že náklady na infrastruktury se velice snížily. Je potřeba eh, rozvíjet kapacity, které máme k dispozici, tak abychom mohli eh, v rámci těchto tří, třech os mít dialog. Eh, nám také vždy šlo o obnovitelné zdroje, je potřeba také být připraveno na to, že bude daleko větší poptávka po nových energetických zdrojích. Jinými slovy, je potřeba se zamyslet nad tím, jak můžeme zlepšit naše politiky, také politiky dopravní. Já si myslím, že už toho není moc, co bych mohla dodat k tomu, co řekli kolegové, ale přesto si myslím, že nám jde o to, abychom vytvořili maximálně evropskou přidanou hodnotu. A v této souvislosti se domníváme, že vlastně nám udělala um, rada něco, eh, co je eh, k dobrému vlastně, eh, protože posiluje evropskou zprávu a řízení, posiluje vlastně přidanou hodnotu evropskou. V současné době na nás rada velice spěchá. Nevím, proč ten spěch Kromě toho je třeba říci, že to trio předsednických eh, zemí eh, přistupuje k těmto věcem někud podivně. Přesto však si myslím, že eh, jsme svědky toho, že se nám snižují zdroje a proto si myslím, že z pohledu toho, co je potřeba udělat teď, ehm, podle mého názoru jeden z hlavních cílů je posílit evropskou zprávu a řízení. Kromě toho je potřeba zajistit synergii mezi Eh, fondem eh, soudržnosti a eh, těmi fondy, které jsou určené na ten. Myslím si, že je potřeba také zajistit správnou implementaci všech těchto projektů. Co se týče těch koridorů, toto není pouze nástroj pro zprávu a řízení, ale je to také nástroj finanční. A to je třeba mít na paměti, protože se jedná o vlastně ty páteřní sítě. E, kromě toho e, také ty výkonné agentury mají určité nové úkoly, i ty budou muset se postarat o to, aby všechny tyto věci se realizovaly podle těch tří, e, tří os. Děkuji, paní Senderové. Teď vám tedy řeknu, koho mám na seznamu. Já bych také rád pohovořila také, kdo ještě se nepřihlásil, může zvednout ruku a požádat o slovo. Mám tady pan, pana Kančana, pana Perilio, pana Debakama, pana Kramera, Pan předseda čte tedy jména. Pan Tykal, paní Tykal, pardon. Paní Sehnalová. Pan Marinesku. Paní Bilbao. Myslím si, že možná by bylo lepší si udělat seznam těch, kteří se nepřihlásili o slovo. Takže ještě jednou eh, pan Kančan, Perilio, Debaka, Kramer, Zíla, Vidal, Alcadrave, Grosmus, Musalkos, Bradben, Tykal, paní Zahralová, Bilbao, Marinesku a tím končím. Všichni jsou spokojeni, všichni jsou spokojeni. Ještě jednou končím a uzavírám tento seznam. Máme tedy 14 eh, kolegů, kteří se přihlásili o slovo. Myslím si, že vám mohu každému dát tři minuty. Eh, a vy víte, že já mám tady kladívko, eh, to znají všichni mi kolegové z výboru pro dopravu. Pan Kančan je první, kdo požádal o slovo. Děkuji. Možná, že byste mi mohl dát trošku víc času Vzhledem k tomu, že já jsem jedním ze stínových zpravodajů, já mám to poměrně hodně na srdci. Eh, co se týče propojení Evropy, co se týče věcí, které souvisí s vyšší zaměstnaností, růstem hospodářským a tak dále, eh, tady se snažíme propojit celou řadu věcí, ale ve skutečnosti já skutečně eh, nevím, jak se nám podaří toto všechno uvést do života. Eh, zmíním čtyři body. <clears throat> Dodržení toho rozpočtu, který nám dala komise k dispozici, o tom hovořil už zpravodaj, teď už 10% je pod stolem. Dále pak racionalizace. snažíme se dosáhnout správného uh, mixu mezi těmi výbory, kterých se to týká. Uh, tak, abychom eh, nějakým způsobem měli k dispozici 10 miliard euro. A s tím se snažíme pracovat. Jinými slovy, myslím si, že skutečně musíme mít k dispozici určité pobídky a eh, tyto pobídky by měly být k dispozici těm, kteří chtějí vytvořit tyto sítě a tato propojení. Myslím si, že potřebujeme mít více inovativní způsoby financování, o tom jsem ostatně hovořil dnes dopoledne v rámci tohoto výboru. Zdá se mi, že toto je vlastně eh, jakási, eh, jako bychom chtěli léčit někoho, kdo je velice nemocný pouze aspirinem, protože ty finanční prostředky, které máme k dispozici, nemohou garantovat všechny ty investice, které by zajistily úspěch tohoto projektu. Já nevím, byl bych rád, kdyby se k tomu vyjádřili i kolegové, protože jinak <clears throat> se dostáváme do systému, eh, který eh, je takový, jak jsem ho právě popsal, co se týče soukromého sektoru a oproti tomu veřejného sektoru. Myslím si, že musíme skutečně mít větší odvahu a udělat další krok Eh, komise musí eh, připravit eh, instrumenty, které potřebujeme, můžeme tomu říkat obligace, já jim říkám obligace, ale možná, že bychom mohli jim říkat jinak. <clears throat> A tyto věci by měly umožnit lidem, aby se přímo účastnili výstavby těch ehm, infrastrukturních sítí, ať už hovoříme o jakýchkoliv sítích. Jinými slovy, je potřeba zajistit, aby ta změna byla i v oblasti kvality Eh, těchto projektů. Otázka je, jestli je toto je ta správná doba pro to, anebo jestli zkrátka budeme čekat, až příští eh, rozpočet nám na CEF dá ještě méně peněz dispozici, než máme teď. Čili byl bych rád, kdyby na toto někdo reagoval. Eh, čili jaké máme možnosti ale tady už jdeme za hranice smlouvy. V podstatě myslím, že celá tato část zabývající se Rusem je velice důležitá a přitom bez toho nemůžeme se pohnout z místa. E, nemůžeme zkrátka generovat růst bez e, rozpočtových finančních prostředků. Pan Perilo? Děkuji. Um, Jde nám o to, aby eh, doprava byla moderní, výkonná, chceme, aby energetika byla výkonná, chceme mít eh, skutečný vnitřní trh, ale jestliže chceme dosáhnout toho všeho, tak eh, musíme se zamyslet na evropskou strategii, která souvisí s výstavbou nové infrastruktury. Toto nemůžeme již nechávat na jednotlivých členských státech. Myslím si, že e, nikdy jsme neměli evropský legislativní rámec, který by nám umožnil všechny tyto věci spojit. Až do dnešní doby e, s tím byli schopni se e, vypořádat jednotlivé členské státy, ale já si myslím, že to nebylo dostatečně dlouhodobé. Myslím si, že je potřeba se zamyslet nad tím, jaké jsou správné mechanismy, které by umožnily propojení Evropy a zde eh, komise provádí základní rozhodnou změnu tím, že vlastně vyčlenila specifické oblasti, kde je velký potenciál pro synergie. Eh, chceme, aby eh, energie, trh s energiemi byl integrován, chceme mít společnost nízkouhlíkovou, chceme vyvíjet systémy a sítě, které nám umožní využít eh, daný potenciál, který máme k dispozici a přitom chceme zajistit i určitou bezpečnost toho všeho a zabezpečení dodávek. Existují určité pochyby týkající se financování a týkající se eh, rozpočtových zdrojů, které jsou určeny pro tento úkol na zasedání ze 4 února eh, bylo řečeno, že většina těchto zdrojů by měla přijít z trhu, ale není řečeno dokdy. Možná, že do, eh, otázka je, kdo bude ochoten investovat do roku 2020, čili ehm, tady se jedná o více než 9 miliard v oblasti energetické když my jsme eh, odhadovali, že budeme potřebovat dohromady 200 miliard, jinými slovy, musíme se na celou tuto otázku podívat znova, podívat se na ten návrh. Je potřeba si uvědomit, že musíme Eh, vytvořit eh, nové inovativní finanční instrumenty, ať už jsou to ty projektové obligace nebo jiné, tak abychom eh, měli ten pákový efekt, který nám zajistí úspěch. Neměli bychom tyto věci přeceňovat, protože to by eh, mohlo dokonce ohrozit některé ty práce na infrastrukturních sítích. Myslím si, že jenom potřebujeme mít zkrátka jiné struktury financování těch strukturálních fondů. Otázka je, jestli bychom to měli využívat pro výstavbu distribučních sítí a podle mého názoru si myslím, že teď nám jde spíš o přenosové sítě, Kromě toho jsou zde určité částky také věnovány těm jednotlivým modulům, včetně teda modulu energetickému. Komise nám zatím neřekla jasně, jakým způsobem se mají ty peníze rozdělit mezi ty jednotlivé konkrétní eh, projekty. Děkuji, pane Pirilo. Pan Dybako, máte tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že eh, na tomto společném zasedání výboru se můžeme vyměnit názory. Myslím, že to je věc velice důležitá pro tento parlament. Eh, myslím si, že tyto otázky bychom měli řešit společně. Myslím si, že zcela jasně bychom měli eh, stanovit, jaký je náš postoj k těmto věcem. Pochopitelně, že tento balíček potřebujeme, potřebujeme další investice v Evropě. Eh, potřebujeme je v energetické infrastruktuře, eh, pro infrastrukturu energetickou a také pro další rozvoj dopravních sítí. My víme, že eh, toto je věc velice důležitá, financování těchto projektů je velice důležité. My jsme již měli ehm, výměnu názorů k otázce rozpočtu a jak řekla již většina řečníků, myslím si, že musíme udělat všechno pro to, aby toto vyústilo v úspěšná řešení, tak aby um, E, skutečně mohla, mohly pokračovat všechny ty hlavní projekty investiční. Dále je důležité, abychom všichni spolupracovali. Myslím si, že v parlamentu nám všem musí být jasné, že je potřeba správným způsobem vyrovnaně využívat ty zdroje, které máme k dispozici. O tom hovořil ostatně pan Valiant, který řekl, že musíme zajistit stabilitu pro soukromé investory. Myslím si, že v současné době existuje poměrně vysoká míra nejasnosti a nejistoty. Um, proto musíme se vyhnout tomu, abychom strašili eh, vlastně tyto soukromé investory. Eh, musíme eh, se postarat o to, aby zcela přesně byla definována kritéria, ale nesmíme tímto způsobit to, že soukromí investoři nebudou ochotni do těchto projektů investovat. Myslím si, že bychom měli pokračovat s těmito s těmi projekty, a podívat se na to, jak jednotlivé části tohoto programu mohou být realizovány. Myslím si, že to je naprosto jasné například v oblasti dalšího rozvoje dopravní eh, struktury. Eh, co se týče těch 10 miliard z fondu soudržnosti, to si myslím, že je návrh komise, který je správný a je poslední. Můj poslední bod se týká některých eh, konkrétních faktorů, které ovlivňují dopravu. V tom návrhu jsme viděli, že velká část financí půjde do rozvoje železniční eh, dopravy, také silniční dopravy, ale měli bychom mít na paměti také to, že ty nové eh, podnikatelské modely, které máme k dispozici, a to jsou hlavně ty modely související se silniční eh, dopravou, že v této souvislosti bychom měli mít zcela jasné stanovisko týkající se Eh, toho, jakým způsobem se tyto věci budou eh, provádět a pokud eh, se tohoto úkolu ujmou zpravodajové a stínové zpravodajové, tak si myslím, že to bude velice dobré a budeme se moc těšit na podporu celé výboru. Pan Termes je zeleným sínovým zpravodajem, tedy zpravodajem za zelené, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je to skvělá příležitost, eh, když se můžeme eh, setkat eh, s našimi kolegy z výboru pro dopravu v této velice důležité záležitosti a já to vidím tak, že nejnutně je potřeba ošetřit přístup ke kapitálu. A myslím si, že o tom hovořil už pan Pirilio a pan Kančán. A musíme si položit otázku, co můžeme udělat a jak nejlépe využít evropský rozpočet, abychom pomohli při eh, řešení eh, problému na kapitálovém trhu. Eh, dnes v Řecku, Španělsku, Itálii tu situaci znáte a i když dnes budete mít skvělý projekt a obrátíte se na banky a když se podíváte na tu obecnou perspektivu té situace v Itálii, Španělsku, Řecku, tak eh, ta situace zkrátka je problematická. My musíme řešit přístup ke kapitálu. Pokud jde o podrobnosti, tak i eh, to, co tady říkal kolega Michael, tak je to takové, že pokud jde eh, o dopravu, eh, tak je tady velmi důležitá tradice. A pokud jde o eh, energie, tak elektrická síť nebo o plynovo, to je nejprve obchodní operace, několik let to budujete, vyjednáváte určitý poplatek a potom je to dobrý obchod. Takže kolik toho tady potřebujeme v oblasti energetiky. Já si myslím, že v energetice je potřeba nejprve mít přístup ke kapitálu a když potom eh, v dopravě je to jiné, tak možná budeme potřebovat nějaká obecná pravidla, jako například plány národního rozpočtu, eh, restriktivní environmentální legislativu eh, a potom pro dopravu, energii a e, širokopásmové sítě. Ty podrobnosti možná budou jiné. A e, je tady e, otázka přílohy k dopravě a potom, nebo dalšího dodatku k dopravě a možná, že ostatní to budou potom chtít také, pokud jde o energie a tak dále. A je to složité. Pokud jde o dokument komise, tak je tady ta představa, že by tady neměla být oddělena doprava, energie a další věci, ale měly by tady být i společné projekty. A má otázka i na zástupce komise zní, že pokud si budeme přát eh, udělat něco pro PV, eh, chytré sítě a další, tak tam samozřejmě pro všechny věci potřebujete inteligentní sítě. A jak toto může fungovat v té logice, kdy historicky jsme byli zvyklí um, působit odděleně? Jak uh, agentura, která se tím zabývá, zajistí, eh, že bude možné uh, takto propojit ty projekty? Je to možná podobné jako u sítě pro obnovitelné energie. Jak vyřešit tyto horizontální záležitosti? Děkuji. Pan Krámer, tři minuty. Já, já si myslím, že nejprve uh, musíme se zamyslet nad tím, proč, eh, když jsme v posledních 30 eh, letech vydávali spoustu prostředků, Evropa se nezblížila uh, proč máme na hranicích eh, ty mezery? A proto já si myslím, že nepotřebujeme více peněz, ale potřebujeme jinou politiku, protože eh, když se tady zasekneme na třech projektech, tak pro ostatní, kteří se, eh, pro ostatní projekty, které se budou snažit zblížit Evropu, nebude dost peněz. A mně je v podstatě jedno, eh, jestli některé ty věci jsou na 30, 60 nebo 90 hotové, jde o to, že ty peníze potřebujeme někde jinde. Podchceme, aby se Evropa zblížila, překonaly se propasti, aby jsme byli ekologičtí, a proto se nemůžeme zaměřovat pouze na ty velké projekty. Například koridor Štokholm, eh, ze Štokholmu do Palerma. To je skvělá věc. Mezitím je eh, krátký úsek mezi Norimberkem a Erfurtem. Je to čistě německý projekt a pro tento úsek eh, se investovalo mnoho peněz z Evropské unie, ale ten malý úsek z Měchova do Rakouska, tam zatím ještě není ani plán, to znamená vůbec nic se tam neděje. A znamená to, že v mnoha případech, netýká se to jenom Německa, Národní eh, státy eh, říkají ano, to je evropský projekt, vyčerpají na to peníze, ale eh, nedají je, neinvestují je právě na tu fázi, aby ta Evropa opravdu se propojila. Takže pokud se budeme soustředit pouze na prostřed, prostředky pro státy, tak se nám to nepodaří prosadit. Z těch pěti koridorů, které máme, musíme udělat jeden koridor máme eh, nákladní eh, železniční koridor a pak tam máme ještě core network, tedy tu eh, klíčovou síť a další koridory, ale my je musíme propojit, nemůžou to být oddělené koridory. A samozřejmě nemůžeme myslet také ve velkém, neustále ve velkém, ale musíme v drobném jednat. 90% cestujících cestuje v Evropě pouze na trase 50 kilometrů, ale my přece proto nemůžeme investovat pouze do těch velkých projektů. Něco tam jaksi nesedí. Přeshraniční rozměr je velmi důležitý, ale i tady musíme rozlišovat. Například, když šlo o přeshraniční rozměr, tak Slovensko řeklo, u nás jsou všechny eh, železniční spojení přeshraniční, eh, eh, protože jsou všechny Hmm, příliš malé. A potom ten přeshraniční aspekt, jak si padá. Mezi eh, Berlínem a Břeclaví jsem nespopisoval popisoval jeden příklad. Eh, Poláci svůj úsek velmi dobře vybavili, elektrifikovali, Němci ale jenom do Kotbusu a chybí tam 50 kilometrů spojení a chybí na to peníze eh, už dlouhá léta i do budoucnosti, ale miliardy mají být investovány na nějaké jiné trasy a to je přece bláznoství. Tím se dostáváme do stavu v roce 81 Eh, tedy do 80. let, ačkoliv eh, by to jinak už vše fungovalo skvěle, kde jsme dodělali i ty chybějící úseky. Proto tedy eh, potřebujeme podporovat ty věci, které Evropu propojí. To nejde těmi velkolepými projekty a proto musíme změnit politiku. A když to uděláme, tak potom si musíme položit otázku, kde ty peníze opravdu potřebujeme a potom budeme podporovat ty projekty, které jsou opravdu nezbytné. Pan Cíler, tři minuty. Děkuji. Já bych především řekl, že mechanismus CEF eh, tady je velmi důležitý přístup komise. Je důležité tady vytvořit synergii mezi dopravou, energetickými infrastrukturami a telekomunikacemi. A to se netýká pouze plánování, týká se to i eh, nadřazených politik. A když tady budeme mít jednotný přístup, tak to umožní propojit regiony v Evropě eh, s celou Evropskou unii a ne pouze jenom eh, z další části světa. To, co je důležité pro východní Evropu, eh, tedy spojení k Rusku, tam, tam platí toto pro spojení s Ruskem. A myslím si, že tento nástroj nám nabízí možnost, abychom vytvářeli projekty v dopravní politice s přidanou evropskou hodnotou a je velmi důležité, abychom eh, měli dobrý přístup ke koridorům, protože je tady eh, určitý eh, trend nebo hrozí, že to bude ochabovat tento přístup, že se na to bude zapomínat a Eh, je tady přece těch 10 miliard eh, fondů soudržnosti v rámci mechanismu CEF a eh, Je tady trochu navýšený limit pro spolufinancování 40 a všichni víme, že v zemích, které používají fondy soudržnosti, nebude možné tyto projekty realizovat s ohledem na tyto finanční plány. Pokud je o železnice, tak tam se musí zaplatit 60% ze strany států a není to tak, nebo nemají na to. To znamená, přijdou o ty fondy soudržnosti a pokud o ně přijdou, tak ty koridory nebudou eh, vybudovány. A tyto země budou mít spojení spíše s třetími zeměmi a ne se západní nebo střední Evropou. Já bych chtěl vyzvat všechny kolegy, aby eh, nenechali zanedbat toto propojení, které navrhuje komise. Musíme se na to soustředit a nesmíme s vaničkou eh, vylít i dítě. I když eh, to dítě třeba nemáme úplně rádi, tak 10 miliard eh, fondů soudržnosti, to je důležité pro CEF. A eh, to opravdu bude mít vliv. Děkuji, slovo má pan Vida. Děkuji, pane předsedo. Jsou dvě oblasti, kde dobře řízené investice mohou přinést maximální výsledek a kde se to děje, například v oblasti hospodářské soutěže. To se týká infrastruktur a vědy a výzkumu. Tam to platí. My jsme dostali tři návrhy, velice zajímavé. Jednak se to týká nařízení pro pokyny pro transevropské sítě v oblasti energií a potom eh, také podpory pro eh, politiku eh, transevropských dopravních sítí a potom je tady samozřejmě také strategie Evropa 2020. Všichni velmi vítáme úzkou spolupráci mezi oběma zastoupenými výbory. Jak už jsem říkal, velmi se snažíme sjednotit kritéria, sladit postupy, sladit eh, kritéria výběru pro ty struktury, se kterými se má zacházet prioritně. Je to obrovské úsilí, které ovšem vyjde na zmar, pokud nebudeme mít dostatek eh, finančních prostředků na tyto účely. Financování je to, z čeho vychází tato politika pro budování infrastruktur. Na nich to závisí. A v současné krizi se situace komplikuje ještě více. V některých členských zemích je situace taková, že vlády musí čelit obrovskému tlaku musí se snažit dát do pořádku eh, svůj rozpočet a i v soukromém sektoru eh, dochází k velkým omezením a právě proto tady potřebujeme velmi inovativní řešení pro mobilizaci kapitálu. A v tomto ohledu si myslím, že tento návrh nařízení ke zřízení systému pro propojení Evropy přichází ve správný okamžik. Je to velmi relevantní iniciativa obecné kritérium pro výběr je bez pochyby dobrá analýza nákladů a výnosů. Je to důležité kritérium, které ovšem samo o sobě zcela nestačí, protože existují i takové případy, kde je třeba myslet také na evropskou solidaritu mezi evropskými zeměmi. Zejména to platí tehdy, když do věci eh, zasahují instituce společenství nebo iniciativy společenství. V oblasti eh, energií nesmíme zapomenout na eh, izolované části, pokud chceme vytvořit skutečný trh s energií. Eh, v dopravě a v energetice je tedy velice důležité tyto věci zohlednit, protože to odpovídá také zakladatelským principům Evropské unie a proto na to musíme společně pracovat. Musíme eh, financování postavit na solidní základ, protože jinak je velmi kritizované a myslím si, že právem, kvůli tomu, jak je složité a nepřehledné. nástroje pro propojení Evropy, sjednocení kritérií pro výběr projektu, pro financování, to vše je bez pochyby krokem správným směrem a krokem vpřed. Pan Elkadraj, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že kolegové už tady toho řekli opravdu mnoho a Není to poprvé, kdy eh, v Evropském parlamentu hovoříme o eh, transevropských sítích a o dalších sítích. Již před mnoha lety nám tady promítali nejrůznější velice zajímavé mapy a projekty, které ovšem eh, z velké části zůstaly nerealizovány. Musíme tady prověřit především tři elementy. Potřebujeme více prostředků, protože jinak toto budou pouze plané sliby. Velice nás potěšil návrh komise, která chce eh, poskytnout 31,7 miliard euro, což je mnohem více než těch současných 8 miliard. 8 miliard, které máme k dispozici v tuto chvíli na eh, rozpočet TNT jde o eh, hlavně klíčovou síť eh, v eh, dopravě a už na to bychom potřebovali mnoho miliard euro, což je částka, která do roku 2030 by měla být nějakým způsobem schromážděna. A pokud je o tu částku 31,7 miliard eur, tak máme inovativní mechanismy financování, na to jsou, nebo tím jsou také získávány peníze. A možná, že Ehm, to bude také důležitý přínos. Ovšem nesmíme mít příliš vysoká očekávání, protože to není možné, pro, možné řešení pro všechny typy projektů a není to to nejvýhodnější financování. Ehm, další bod, 10 miliard euro, eh, pardon, 10 milionů euro k fondu soudržnosti, tady se musíme připravit na obrovské diskuze s radou, především s některými zeměmi z severské Evropy. Myslím si, že se musíme snažit je uklidnit, ovšem nesmíme také ztrácet ze zřeteli náš celkový cíl. Musíme radu uklidnit v tom smyslu, že eh, podmínky v té dotčené zemi budou víceméně stejné, že provozovatelé eh, budou víceméně stejní a měli bychom se postarat o to, že možnost financování velkých zemí, tedy pardon, zemí eh, pro velké projekty nesmí být příliš eh, přetěžovány. Musí tomu, tomu být přiměřené. Musíme si také uvědomit, na co se chceme soustředit. A to jsou právě projekty, které přináší skutečnou evropskou přidanou hodnotu. A vše musí být eh, sladěno s našimi eh, věcnými cíly eh, z Bílé knihy, kde jsme řekli, že chceme udržitelnost, udržitelnou dopravu, tuzemskou lodní dopravu, železniční dopravu a ty další věci, které známe. Potom další věc a ta souvisí s pokyny pro ten T nebo ten E a to vše musíme Mm, zohlednit v této diskuzi. Potřebujeme mnohem větší možnost pro Evropskou unii, aby ovlivňovala provádění velkých projektů. Potřebujeme větší koordinaci, řízení, technickou operativnost. Potřebujeme spojit tyto věci s určitými podmínkami. Finance z Evropské unie spojit s určitými podmínkami a tím bychom ovlivnili to, že ty prostředky budou vynakládány efektivně, protože naším cílem je, aby tyto cíle pomohly prohloubit vnitřní trh a vyvolat růst dlouhodobě i krátkodobě. Takže nás čeká mnoho práce, nebude to jednoduché, ale myslím si, že pokud za těmi cíly budeme stát, tak se nám to podaří a dosáhneme pokroku. Pan, pan Groš, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že tady v parlamentu ehm, je dobře, že víme, eh, s kým máme co dočinění. Je dobré, že tady máme tuto výměnu názorů a eh, že chceme radu, nebo bude dobré, když se budeme snažit radu přesvědčit společně. Není dobré, abychom se tady cítili v určité konkurenci mezi jednotlivými výbory, to by k ničemu nevedlo. Ten návrh je velice dobrý, velice nový a to si musí uvědomit i ti lidé, kteří nejsou ve výboru pro dopravu, že to tak je a že je potřeba to podpořit. My už jsme to tady třikrát nebo čtyřikrát zažili, hovoří se o národních prioritách a máme vždy v rámci jednoho návrhu eh, třeba 10-20 priorit a teď se snažíme z toho udělat síť, evropskou síť a další síť, která je eh, na nižší úrovni, eh, dobře rozvětvená. A každý region, každá země by se v tom měly nalézt, v tom napojení. Musíme tedy zabránit té chybě, kterou jsme dělali v minulosti, že se snažíme do té sítě vecpat úplně všechno. My všichni jsme tím dotčeni, všichni z toho můžeme mít prospěch a to je něco, co musíme vyjasnit regionům i radě. Druhá věc, musíme si stanovit eh, naše hlavní priority, na co se chceme zaměřit. Přeshraniční aspekt. Eh, tam eh, to třeba pro jednu zemi není rentabilní, ale když se do toho zapojí obě, tak to rentabilní je. A to je věc priorit. Musíme radě Eh, radu upozornit na to, že za to nese zodpovědnost. Můžeme říci, chce vaše země patřit do této sítě, nebo se chcete z toho vyloučit? Eh, chcete vaši síť izolovat od ostatních zemích, anebo chcete opravdu fungovat přeshraničně? Tak musíme tu otázku položit. A nemůžeme nikoho prosit o to, aby konečně jednali rozumně. Musíme říci, že komise tady předkládá úžasný nástroj, jak se dostat i do těch okrajových regionů, které, kterými se neustále všichni ohání. Eh, pokud jde také o eh, rozdělení eh, modalit dopravy, to platí. A pokud jde o finance, tak musíme jednoznačně říci, a tady se zaměřuji i na kolegy z rozpočtového výboru, to, co se tady navrhuje, to je minimum to, co se tady uvádí, to je vlastně z globálního pohledu méně než předříve, než v minulosti. Nesmíme srovnávat, že když jsme měli 16 milionů a 8,5 a teď najednou dostaneme 20 plus 10 z Fondu soudržnosti plus ještě 10 na energetiku a komunikace. Ne, tak to není. V regionálním fondu máme více než 80 miliardovou investici a teď je to tak daleko, že komise navrhuje, že v některých regionech už nemůže být investováno do mobility. Takže i e, rozpočtovému výboru říkám, že to, co je tady navrženo, je minimální a my tady musíme konsistentně e, nebo musíme spolupracovat i s ostatními důsledně, e, aby to pro všechny země bylo plus a dokonce i když se šetří, tak je potřeba si stanovovat priority. A doprava, investice do dopravy je vždy dvojí investice. Jednak v okamžiku investice a potom také, pokud jde o vylepšení situace regionu. Děkuji a zbytek písemně. Mnohokrát děkuji. Nyní a tři minuty pan Kumucakos. Eh, děkuji. Já budu velice stručný, protože vlastně už skoro nemám co dodat poté, co tady Matěj Groš ty věci tak jasně nastínil. Strategickým cílem pro parlament je to, co jsme právě slyšeli. Potřebujeme, aby na transevropské sítě v Evropě byly úspěšné. Nemůžeme se spokojit s tím, že jednoduše eh, tady budeme na sebe řadit úsilí jednotlivých zemí. Je potřeba je propojit, spojit ty síly. Potřebujeme Eh, tento mechanismus pro propojení Evropy. Je to nový nástroj, ale je pozitivní a musíme ho proto eh, jak zachovat, tak ještě vylepšit. Naším hlavním cílem je uchovat si tento nástroj, tento mechanismus. Samozřejmě, že bude velice složité o těch věcech um, vyjednávat, je to velmi složitá záležitost. Jsou tady v podstatě eh, z mého pohledu dvě úrovně, eh, na které musíme dbát. Jednak tady máme víceleté financování, to je jedna úroveň, a potom tady máme eh, úroveň mechanismu pro propojení Evropy. Pokud jde o to, že jsem zpravodajem pro pokyny eh, pro propojení Evropy a musím říct, že tady pocituji určité znepokojení. Vyvolává to ve mně otazníky, pokud jde o víceletý finanční rámec a také o, pokud jde o mechanismus eh, pro propojení Evropy. To vše eh, bude vzájemně ovlivňováno těmi pokyny a musíme najít co nejlepší přístup. Uvádí se různá čísla, slibují se finanční prostředky, a ehm, tady by mohlo dojít k opoždění celého, k protažení celého postupu. Ovšem v každém případě je potřeba si tady zachovat pružnost. Soukromý sektor se snad zapojí významným způsobem do potřebných investic. A mě by zajímalo, jestli soukromé odvětví má zájem o tento nový mechanismus, a nebo spíše vnímáte, že mají rezervovaný postoj nebo dokonce kritický postoj. Je důležité, abychom to věděli. Děkuji, pan Bradburn, na tři minuty. Děkuji, pane předsedo, nebudu potřebovat tři minuty. Já bych se chtěl soustředit na otázku dopravy. Myslím si, že z dosavadní diskuse vyplynula určitá euforie, co všechno budeme dělat prostřednictvím tohoto nového nástroje a tak dále. E, včera si asi vzpomenete, pane předsedo, jsem na výboru zmínil několik problémů, e, především finančních problémů. Hovořil jsem o projektových dluhopisech. Já jsem nedostal uspokojivou odpověď od komise. Chtěl jsem to zmínit také před kolegy z ITRE. Zmínil jsem například odpovědnost členských států, pokud jde o tyto projektové dluhopisy. Kdo by měl dohlížet na to, jakým způsobem tyto finanční nástroje budou fungovat? Měla by to být komise? Já si nejsem jistý, jestli komise má dostatek expertů na něco takového ale zároveň si nemyslím, že by to měly být investiční bankéři nebo investiční banka. Takže je to problém se řízením, pokud jde o finanční aspekty. A je zde také otázka, jak e, toto řízení bude fungovat. Řízení finančních nástrojů samotných, ale také pokud se podíváme na e, širší kontext e, nástroje pro propojení Evropy. A další problém se týká struktury já jsem někdo, kdo v minulosti byl zapojen do programu transevropských sítí a mně se zdá, že všichni se sejdeme, že, nám, že si říkáme, jak je toto vynikající, že budeme potřebovat další a další peníze, ale naprosto zapomínáme na realitu, na finanční realitu dnešního světa. Pane předsedo, když se na to podíváme detailně, myslím, že musíme být hodně flexibilní. Některé části Evropské unie určitě budou muset řešit otázku koridorů eh, v rámci CEF. Ostatní by se možná měly soustředit na eh, jiné typy aktivit. Paní Ayala Sender například eh, zmínila řešení problému úzkých míst. A podle mého názoru to je potenciální způsob, jak nejlépe tyto nástroje využít. Já si myslím, že bychom měli být tedy flexibilní a neměli mít eh, žádný eh, tvrdý předdefinovaný plán, který u kterého bychom nakonec zjistili po 20 letech, že jsme se eh, nikam nedostali, že jsme se nedostali nikam dál než s programem TNT. Vím, že zde jsou dobré úmysly, ale musíme si dávat, dát pozor, aby nás neodvedli do pekla. Paní Tykau na tři minuty. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să salut. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je velice dobré, že máme eh, tuto společnou schůzi mezi výborem pro dopravu a výborem pro průmysl. K transevropským dopravním sítím. Zde jsou velice důležité projekty veřejného zájmu. Já si myslím, že eh, musíme opatrně definovat kritéria těchto projektů veřejného zájmu. Hovoří se zde o deseti miliardách eur, to jsou prostředky z fondu soudržnosti, které by měly jít na rozvoj dopravní infrastruktury v zemích, které spadají do kritérií fondu soudržnosti. Já si myslím, aby přidělování peněz probíhalo na národní úrovni. A já mám otázku na zpravodaje nebo na eh, komisi. Eh, článek 11, odstavec 2 nařízení nařízení o CEF. Eh, v tomto článku se hovoří o tom, že pravidla, která platí pro odvětví dopravy, se budou používat ehm, na přidělování eh, peněz eh, z těchto deseti eh, miliard. Dále se zde hovoří o tom, že by ty peníze měly být přiděleny projektům, které e, respektují pravidla týkající se fondu soudržnosti. E, znamená to tedy, že zde probíhá přidělování prostředků e, podle kritérií na národní úrovni. Něco podobného máme ještě na jiném místě. Ještě článek 9, odstavec 6. Zde se poukazuje na víceleté programy které se zveřejňují pro předkládání návrhů. A hovoří se zde o tom, že tyto víceleté eh, programy mohou spadat eh, pod specifická kritéria. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom zde neměli žádná další kritéria, eh, kromě těch, která již existují v nařízení, protože tím by se celá věc zkomplikovala. V této souvislosti bych chtěla ještě zmínit eh, těch 10 miliard eur z Fondu soudržnosti. Eh, zde se jedná o centrální řízení, možná se zprostředkováním výkonné agentury. Eh, je zde podle mého názoru určitá protichůdnost, pokud jde o principy. Jde to proti principům, podle kterých funguje Fond soudržnosti. A ještě jedna otázka k té energetické kapitole. Eh, elektřina a plyn. Hovoří se zde o kritériích hodnocení, o normách, o koridorech. Eh, Myslím si, že je potřeba zohlednit požadavky trhu, například kapacity týkající se skladování a tak dále. A v, tomto, v této oblasti mohou předkládat projekty eh, regiony. A dále 9,2 miliard eur Eh, to jsou peníze na rozvoj digitálních služeb a širokopásmového internetu. Eh, sem spadá například eh, e-governance, elektronická zpráva a tak dále. Myslím si, že je velmi důležité aby další rozvoj eh, ve všech oblastech, eh, v nových členských státech a eh, v periferních oblastech byl silně zohledněn. Paní Sehnalová na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že obecně myšlenku nástroje pro propojení Evropy můžeme přivítat, protože pokud mluvíme o jednotném evropském trhu, tak lepší propojení eh, Evropy je prostě nezbytnou podmínkou. Ale jak už bylo řečeno, existuje spousta nevyjasněných a nedořešených otázek, zejména mezi vztahem eh, CEFu a kohezním fondem. Těch otázek je eh, opravdu spousta, ať už například jak s projekty, které neuspějí v CEFu, jestli budou vlastně uznatelné pro eh, financování z kohezního fondu, vůbec otázka uznatelnosti nákladů, kritérií a podobně. Eh, další otázka, kterou bych chtěla zmínit, je eh, koordinace, lepší koordinace. Já si nejsem úplně jistá, že ji dosáhneme úplnou centralizací řízení, ale není sporu o tom, že lepší koordinace v rámci těch přeshraničních úseků, ta je naprosto nezbytná. A poslední poznámka Eh, já si myslím, že bychom eh, i nadále měli velmi vážně eh, brát tu otázku územní koheze a solidarity. Nejenom proto, že vlastně zbližování úrovně dopravní infrastruktury jsme jaksi akceptovali nebo jsme se k němu přihlásili v Bílé knize, ale i proto, co už tu bylo také mnohokrát zmíněno, pro tu synergii investic a efektivní využívání zdrojů. A i z toho důvodu těch zmíněných 10 miliard z kohezního fondu fondu zůstává citlivým tématem. Děkuji. Thank you, Mrs. Bilbao. Three minutes, please. Paní Bilbao na tři minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych řekla, že pesimismus nikdy nepomohl vyřešit problémy. Máme nějaké problémy s financováním, ale jsme zde proto, abychom přišli s návrhy a řešeními, které budou v budoucnosti fungovat. Já bych chtěla říci, že podporuji cíle, které jsme stanovili v tomto nařízení. Myslím si, že eh, díky tomuto nařízení financování bude lépe dostupné pro jednotlivé projekty. Eh, zároveň se zajistí, že projekty členských států budou eh, prováděny efektivněji a bude zde lepší využívání financí. A potřebujeme, myslím si, něco mnohem strukturovanějšího v Evropské unii, než máme do posud. Chtěla bych uvést příklad. V Baskicku na konci 80. let jsme měli 25 eh, až 30 nezaměstnanosti v některých oblastech. Tehdy docházelo ke snižování rozpočtu v jednotlivých regionech. Bylo to větší snižování eh, než v současné době, ale přesto jsme eh, eh, investovali do rozvoje výzkumu, do infrastruktur a tak dále, protože je jasné, že i když se provádí úsporná opatření, je třeba soustředit se na růst ekonomiky a boj proti nezaměstnanosti. A myslím si, že proto zde navrhujeme právě dobrý nástroj. A souhlasím s tím, co se zde řeklo o soudržnosti, koherentnosti a také o přeshraničním propojení. E, to je něco, co je zásadní pro to, aby Evropa byla konkurenceschopná. Já bych se chtěla zeptat Evropské komise na následující věc. Pilotní projekty mohou být velice dobrá věc, mohou být velice produktivní mohou eh, podporovat eh, soukromé investice a tím zvýšit celkové investice. Takže já bych se chtěla zeptat komise, zda by nám mohla dát nějaké informace týkající se hodnocení pilotních projektů. A dále, jaké budou priority financování členských států. Myslím si, že je třeba stanovit jasné priority. Nejsou zde jenom finanční problémy, ale také politické problémy. Myslím si, že je potřeba stanovit jasné priority na evropské úrovni. Zdá se, že se shodneme na cílech. Je potřeba neřešit jenom hospodářskou krizi, ale také politickou krizi především. posledních letech komise spolupracovala s členskými státy, aby eh, stanovila eh, prioritní sítě nebo páteřní síť a také odpovídající prostředky. Mě by zajímalo, jestli na schůzi minulý týden došlo k nějakým změnám v názorech členských států, především pokud jde o jejich závazky. Včera jsme si vyslechli některé zástupce eh, projektů pro inteligentní mobilitu a těchto odborníků, kteří obdrželi ceny, jsme se ptali, co by chtěli. A oni říkali, že by chtěli, aby došlo k harmonizaci v oblasti technologií na evropské úrovni. Je něco takového možné? <coughs> Mulțumesc, domnule eh, președinte. Eh, pentru, pentru... Mnohokrát děkuji pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve zmínit dopravu. Máme seznam koridorů a tento seznam je v příloze. Stanovení těchto koridorů, myslíme, vychází ze starých, starých priorit TNT, především ehm, z toho, že by to mělo zahrnovat všech 27 členských států. Nikde jsem neviděl žádný odkaz na to, že by tyto koridory byly stanoveny na základě hospodářských úvah, ekonomických úvah. A pokud jde o přidělování peněz pro projekty, Zde se zohledňují geografická specifika podle článku 15, případně některá další specifika. Pokud budeme skutečně takhle pokračovat, myslím si, že v roce 2020 nebude dokončen jeden jediný koridor. Jeden, dva koridory budou možná dokončeny z poloviny. To znamená, že na současné situaci se mnoho nezmění. Nařízení nebude implementováno a Evropa nebude propojena. Myslím si, že to je něco, co musíme bezpodmínečně změnit. K tomuto potřebujeme nový přístup. A je Nyní energetika. I v oblasti energetiky existuje celá řada priorit. A samozřejmě je pravda, že propojení v Evropě je silnou prioritou, protože v současné době takovýto, takovéto propojení neexistuje. Hlavní priorita, na kterou bychom se měli soustředit, podle mého názoru, by ovšem mělo být zabezpečení dodávek, eh, zabezpečení zdrojů energie. Myslím si, že to je věc, na kterou bychom se měli také soustředit a tam by také měly jít prostředky. Tím zajistíme, aby neexistovala v budoucnosti závislost na jednom energetickém zdroji. Okay, finally, Mrs. Garcia. Pani Garcia, <clears throat> děkuji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já velice stručně eh, se zmíním jen o některých věcech. Myslím si, že jedna z těch priorit je skutečně propojení regionů v Evropě. Eh, minulý týden na setkání eh, Rady a <clears throat> Komise eh, španělská vláda se zmínila o některých problémech, které s tímto souvisejí. Nemyslí si Evropská komise, že jakýkoliv pokus eh, rozvíjet eh, koridory <clears throat> by měly zajistit to, že všechny regiony budou propojeny. Říkám to proto, protože můj vlastní region jako vypadl z té mapy nových železnic <clears throat> a nových, nových dopravních infrastruktur. Jedná se o region Rioja. Myslím si, že přitom tento region eh, velice dobře eh, eh, v jiných oblastech využívá evropské zdroje, ale tady jsme najednou byli úplně vynecháni. Jinými slovy, Riocha v současné době asi na tyto projekty nedostane žádné finanční prostředky Myslím si, že Riocha by měla být propojena s Evropou podobně jako ostatní regiony. A teď dávám slovo panu eh, eh, zástupci Pakejovi, to znamená zástupci komise, pane Pakej. Co nám k tomu řekne komise? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, já nevím, jestli čas mi dovolí reagovat na všechny otázky. Eh, mohu vás ujistit, že čas nám nedovoluje, abyste reagoval na všechny ty eh, otázky a připomínky. Dovolte tedy, abych poděkoval vám a poděkoval eh, všem zpravodajům, také předsedovi výboru ITRE. Myslím si, že tento formát je velice dobrý začátek, jak pracovat s tímto novým nástrojem. Myslím si, že je potřeba hlavně podpořit Eh, růst eh, hospodářský, to souvisí pochopitelně s dalšími investicemi do infrastruktury, eh, to všechno souvisí s těmi páteřními sítěmi, které zajistí udržitelnou mobilitu a také konkurenceschopnost. Myslím si, že konkurenceschopnost, a o tom hovořili mnozí z vás, by potom měla zajistit i lepší fungování hospodářství a také by nám měla dát určitou výhodu, tedy hlavně našim průmyslovým odvětvím, Ehm, to znamená hlavně těm, která v současné době jsou na špici světového pokroku. Je potřeba zajistit eh, efektivitu, je potřeba zajistit synergii, o tom také hovořila celá řada eh, řečníků. Eh, toto je potřeba zajistit mezi všemi třemi sektory. Jedná se o některé projekty, které se dotýkají všech tří sektorů. Myslím si, že musíme také se soustředit na takové věci, jako je čistá doprava, to souvisí pochopitelně s čistou energií, to souvisí také s vývojem eh, nové eh, IT infrastruktury, které tyto věci budou podporovat. To jsou pochopitelně projekty, které se objeví v tomto kontextu a budou tady také další projekty, které se budou týkat také jiných oblastí. E, pochopitelně tento návrh se týká těchto tří sektorů, týká se také nejrůznějších společných projektů, to znamená těch, které se budou týkat všech tří e, sektorů. Také další bod je důležitý, o tom zmínila se také celá řada řečníků, a sice propojení soukromého a veřejného e, sektoru. Myslím si, že ti, kteří pracují na ten, tý, vědí, že ty investiční plány budou vždy spojovat jak soukromé, tak veřejné zdroje a že vždy půjde o to, abychom měli zajištěnou správnou rovnováhu eh, mezi těmito dvěma eh, zdroji eh, financování, jinými slovy, kde bude potřeba tyto věci financovat také z veřejných zdrojů. Myslím si, že je potřeba také přesně stanovit hranici mezi provozovateli v jednotlivých členských státech, to se týká investicí a také, kde ty inovativní eh, instrumenty z Evropské unie, včetně těch eh, spolufinancovaných projektů, eh, přicházejí v úvahu. Myslím si, že celá řada řečníků se také zmínila a to je důležité pro tento návrh, je propojení tohoto nového nástroje, nástroje s dalšími rozpočtovými <clears throat> programy. Mnozí z vás hovořili o těch deseti miliardách které budou eh, určeny pro země, které dostávají finance z, z, z fondu soudržnosti. Pochopitelně tam budou ještě další segmenty. A eh, je potřeba, abychom tlačili hlavně na to, aby tyto projekty byly eh, efektivní a aby to financování zajistilo co nejvyšší přidanou evropskou hodnotu. Ten náš um, horizont je rok 2020. Budeme eh, potřebovat se, <clears throat> budeme se muset postarat o to, aby existovalo určité široké kontinuum tady. Myslím si, že budeme potom také pochopitelně se eh, muset dívat na to, jakým způsobem tyto všechny věci propojit. Uh, Mnoho <clears throat> také bude záležet na tom, jakým způsobem k tomu bude přistupovat Evropská investiční banka. Bude potřeba také mít určité, z tohoto hlediska je tento nástroj také velice eh, důležité, protože si myslím, že by to mělo E, umožnit také soukromé financování a je také potřeba si uvědomit, že bude potřebovat určitý pákový e, efekt ve všech těchto věcech. Myslím si, že důležité jsou také vztahy, o těch se, se, se změli všichni, a to znamená vztahu mezi tím eh, regulačním eh, rámcem, který existuje a který nám poskytuje jakýsi eh, rámec politik Eh, mezi členskými státy a evropskými institucemi, které nám umožní dále potom identifikovat takové projekty, které zajišťují tu eh, velkou přidanou hodnotu evropskou a eh, těmi prováděcími projekty. Pochopitelně toto je velice ambiciozní plán, 50 miliard, což je <clears throat> rozpočet, na to je poměrně velká částka. Myslím si, že ta diskuse bude velice obtížná právě proto, že se jedná o velice ambiciozní částku, ale tato částka vlastně odpovídá těm projektům, které jsou e, uvedeny v příloze. A e, z taktických důvodů e, komise skutečně dělala hodně pro to, abychom propojili tu, ten politický rámec s tím seznamem projektů a částkami, které považujeme za nutné pro to, aby v roce 2020 jsme skutečně mohli začít hovořit o dokončení těchto sítí. Čili ty ambice jsou velice eh, vysoké eh, a vysoké jsou ambice také spojené s těmi všemi nástroji, které by nám měly pomoci tyto věci realizovat. Chtěl bych ještě jednou poděkovat vám všem eh, za to, že jste nám pomohli s tou analýzou současného stavu. Teď se dívám na tři naše zpravodaje. Chci se jich zeptat, jestli chtějí ještě něco dodat k tomu, co zde zaznělo na závěr této diskuse a také reagovat na to, co řekl zástupce ehm, komise. Já bych chtěla pouze poděkovat všem těm, kteří přispěli k této diskusi. Chtěla bych říci, že budeme i nadále o těchto věcech uvažovat. Pokusíme se nakonec eh, skutečně eh, nabídnout eh, to nejlepší, ten nejlepší možný rámec. Pan Rikej. Eh, jenom pár slov, pane předsedo. Všichni, kteří se zúčastnili rozpravy, eh, dobře hovořili, vyslechl jsem si je a slyšel jsem, že většina, velká většina tady podpořuje velmi uh, silný nástroj a všichni tady vyjádřili určité obavy které, nebo překážky, které budeme muset překonat, abychom dospěli k dobrému textu. Paní Ajala? Añadir simplemente que eh, estoy de acuerdo en que vamos a... Um, ano, chtěla jsem říci, že souhlasím s tím, že samozřejmě budeme usilovat o optimální řešení, abychom odstranili všechny obavy, všechny problémy, bude uspořádaný další seminář s experty, eh, budeme hovořit o různých otázkách, které eh, vyvstaly a bude bez pochyby dobré, abychom pozvali všechny, eh, kteří se mm, podrobněji chtějí zabývat eh, tímto nástrojem a diskuze o tomto nástroji bude bez pochyby pokračovat. Dobře, eh, chcete k tomu ještě něco dodat? Ano, chtěl bych se pouze stručně vyjádřit k tomu, co říkal pan Groš, protože on tady hovořil o míře financování CEF a hovořil o tom, že by tady měla být nějaká minimální úroveň financování. Já s ním souhlasím. A když budu hovořit za rozpočtový výbor, tak řeknu, ano, souhlasíme s ním, ale bohužel eh, je tady problém v českých státech a na radě ta situace je taková, jaká je a dánská vláda, která nyní, je předsedni, která nyní předsedá radě, tak eh, tam eh, jsou různé články v novinách požádali, nebo byl tady požadavek, aby se snížila výrazně úroveň financování v rámci CEF a taková je situace. Takže my v tuto chvíli rozhodně nesmíme diskutovat pouze uvnitř Evropského parlamentu, ale musíme vyvinout tlak na vlády, protože jinak hrozí, eh, že to bude velmi výrazně sníženo, ta částka. Děkuji, paní Satory. Děkuji, pane předsedo. Je to eh, velice eh, důležitá rozprava, byla velmi podrobná a já děkuji panu eh, předsedovi za jeho pohostinnost. Děkuji také sekretariátu za dobrou spolupráci a chtěla bych všechny vyzvat, aby se zúčastnili eh, veřejného semináře 24. dubna a doufejme, že potom ta diskuze eh, bude tím uzavřena. Eh, děkuji, paní předsedkyně, takže 24. budeme mít seminář a výbor TRAN tam bude hostem výboru ITRE a myslím si, že dnešní rozprava byla velice užitečná. Oba dva výbory se ji zúčastnili, vyjádřili své stanoviska a své poznámky. Samozřejmě čeká nás velký kus práce, jak říkal eh, pan Ferm, ale myslím si, že jsme dnes začali dobře a já bych chtěl poděkovat členům obou výborů. Především děkuji členům výboru ITRE za to, že přišli dnes mezi nás a těším se na 24. dubna. Takže děkuji a tím končím tuto sekci zasedání. Eh, prosím, členové našeho výboru, prosím, nehněte se odsud, budeme pokračovat, zůstaňte tu a jinak vám děkuji všem ostatním. Five minutes, colleagues, five minutes, we'll start again. Za pět minut začneme znovu. Okay, colleagues. Next item on the agenda is the... Kolegové, eh, dále tady máme oznámení eh, předsedy, pokud jde o zasedání koordinátorů. Eh, koordinátoři rozhodli o pěti dokumentech a máme tady především zprávu komise pro a rady. A dále tady máme usnesení o udržitelné metodě dopravy e, v centrech měst a rozhodnutí bylo, že tady zohledníme usnesení a e, další důležitou zprávu o udržitelné mobilitě a cestovním ruchu. A potom je tady pracovní dokument o pracovním programu o evropské standardizaci, e, potom sdělení komise Eh, o benefitech z evropských environmentálních opatření, budování důvěry, za žádná akce a potom obecná zpráva o aktivitách eh, Unie v roce 2011 a opět žádná akce. Potom projekty STOA bylo rozhodnuto, že eh, projekty tedy budou předkládat naše zástupci a potom platforma aplikací ITS v silniční dopravě a také integri- integrování eh, pro nakupování eh, lístků komitologie, tam jsme vám zaslali nějaké věci a pokud jde o organizování, eh, koordinátoři rozhodli, eh, že budou existovat eh, místo předsed, tedy zástupci koordinátorů a tím budou moci být na zasedání koordinátorů, ovšem za každou skupinu bude hovořit pouze jeden koordinátor a místo předseda bude, nebo budou hovořit pouze na vyslání předseda a do čtvrtka budou muset být nahlášeny dopoledne témata na projednání pod bodem různé, pokud tam ovšem nebudou nějaké naléhavé věci, eh, které byly nečekané. Pod bodem eh, různé koordinátoři hovořili o změněném eh, plánování, časovém plánování. Harmonogram byl změněn s ohledem na to, že budeme být škrty v nákladech na tlumočení a e, delegace USA pro rok 2012 tedy e, nepokročila a byli jsme vyzváni, nebo koordinátoři byli eh, vyzváni eh, Švýcarskem, eh, aby 19. až 21. září se vydali do Švýcarska a koordinátoři vzali na vědomí návrh programu slyšení pro nástroj pro propojení Evropy 25. dubna a potom pokyny ten tým v květnu. Je tady dohoda o dopravě mezi USA, Islandem, Norskem a EU a pan předseda navrhl, že v tuto chvíli nebudeme přijímat žádnou akci k této zprávě, počkáme na rozsudek a e, komise totiž e, zažalovala radu v této věci a Evropský parlament a jeho právní výbor nebo právní tým podpořil komisi e, v tomto činu a proto jsme rozhodli, že počkáme, dokud soud nerozhodne až budeme mít rozsudek, tak potom eh, budeme eh, pokračovat v dalších eh, krocích. Pokud je o strukturovaný k pracovnímu programu Komise pro rok 2013, skupiny byly vyzvány, aby navrhly omezený počet priorit pro rok 2013 do 12. dubna a bude se o tom diskutovat na zasedání koordinátorů v dubnu pokud jde o aktualizaci eh, informací o zprávě finan, financa eh, o pracovní skupině pro cestovní ruch, bylo rozhodnuto, že předseda výboru pro dopravu bude předseda této skupině a eh, bude delegovat tuto funkci pro jednotlivá zasedání panu zpravodaji Fidancovi. Skupiny byly vyzvány, aby jmenovali své zástupce, včetně stínových zpravodajů, ke zprávě Fidanca a tom, do 30. března dopoledne a, a potom budeme diskutovat na příštím zasedání o nějakých poznámkách, které byly rozdány. Takže máte k tomu ještě nějaké otázky? Pokud ne, tak to budeme považovat za schválené. Děkuji vám a teď už se můžeme podívat na další eh, bod a to jsou eh, výsledky eh, vyjednávání nástroje pro propojení Evropy a slovo má pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Jo. Jde o urychlé zavádění požadavku dvojitého trupu a tak dále. Takže tady v podstatě nemáme žádné problémy, budeme eh, moci eh, přijmout definitivní rozhodnutí během plenárního zasedání. Okay, thank you, Mr. Rike. So first read... Dobrá, děkuji, děkuji, pane Rikej. Takže na prvním čtení jsme se eh, shodli tedy eh, na tom, eh, jakým způsobem budeme přistupovat k urychlenému zavádění požadavku dvojitého trupu a tak dále. květnu k tomu budeme mít další diskusy. Eh, děkuji a tím se dostáváme k poslednímu bodu. Je to tedy eh, prezentace studie o snižování hluku z železniční dopravy. Um, já se musím podívat do svých poznámek. Pan Klause a pan Košie. Ano, je to pan Klausen a pan Košie. K, uh, uh, pracují eh, v Ústavu pro logistiku a pro materiály. Eh, je to institut Fraunhofer. Eh, víme, že více než 12 milionů občanů v Evropě je negativně ovlivněno vysokým hlukem způsobeným železniční dopravou a komise se rozhodla k tomu si nechat vypracovat eh, studii, tak abychom eh, získali nové informace o tom, jakým způsobem můžeme tuto situaci řešit. Dovolte, abych bez dalšího držování předal slovo eh, našim dvěma kolegům, panu Klausenovi a panu Košiakovi. Pan Klausen bude první a máte slovo, pane Klausenem. Děkuji, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem profesorem dopravy v, na univerzitě v Dortmundu, podobně jako i můj kolega, a chtěl bych teď eh, předložit společnou práci, kterou jsme vypracovali dále se, student, se, eh, s kolegy eh, z Karlsruhe a ještě z jedné univerzity. Budu hovořit o současné situaci, která se týká znečištění um, hlukem, dále budu hovořit o některých zdrojích tohoto hluku, budu hovořit o různých opatřeních, která chceme udělat, o ekonomických pobytkách a také o tom, jak bychom tyto věci mohli řešit. Eh, jak se již zmínil eh, pan předseda, je to sice eh, menšina obyvatel, ale nicméně je to signifikantní menšina. Jedná se o více než 12 milionů lidí, kteří jsou vystaveni hluku eh, ve výši, ve výši 55 decibelů, to je průměr den, večer i noc. Jestliže se podíváme na to, jak to vypadá v noci, to znamená od 11 hodin v noci, tak vidíte, že téměř stejný počet lidí, to znamená teď tentokrát 9 milionů, je tímto hlukem ovlivněno. Eh, členské státy nám musely dát eh, k dispozici eh, mapy a údaje související se zdroji těchto tohoto hluku. To nám umožnilo získat velice dobré mapy, <clears throat> rozdělit tyto věci podle aglomerací a také podle jednotlivých kategorií. Co se týče těch vlastních opatření, myslím si, že některá ta opatření jdou za rámec té místní dimenze, některé ne o těch budu hovořit. Co se týče těch lidí, kterých se toto týká, ti nejsou eh, rozděleni rovnoměrně. V Evropě 85% těchto lidí je vystaveno tomuto hluku ve velkých zemích, kde je hustá železniční síť, je to tedy Francie, Německo, Rakousko, Polsko, Velká Británie a Švýcarsko. A ještě se podíváte potom na eh, další potom Slovensko, Česká republika a další, eh, ty jsou tady také uvedeny. Hodně záleží pochopitelně na zeměpisných podmínkách, na tom, kolik je hor eh, na daném území, jak eh, hustá je tato síť a tak dále. <clears throat> Tady máme jiný pohled na eh, stejnou na, stejné, na stejnou situaci vidíte, že v Rakousku a ve Slovensku, na Slovensku vlastně máme nejvíce toho faktického podílu těchto lidí, kteří jsou ovlivněni tímto hlukem. Co se týče vlastních zdrojů, ty zdroje jsou vlastně tři. U těch eh, nízkých rychlostí je to vlastně lokomotiva a ten motor, eh, který se používá v lokomotivě u rychlosti mezi 30 a 200 km za hodinu, je to potom ten vozový park vlastní a ty železnice a eh, Eh, eh, to souvisí také s kvalitou kolejí, kolejnic a podobně. U těch vysoce rychlostních eh, spojů tam pochopitelně to vytváří také aerodynamický hluk. Toto je srovnání těch starých a moderních vagonů. Máme tady moderní lokomotivy a jejich zavedení významně snížilo um, hluk. Ale jak víte, trvanlivost toho vozového parku je většinou velice dlouhá, nebo životnost tedy, a proto je potřeba hovořit o opatření, která sníží tento hluk. E, tyto, tato opatření můžeme rozdělit na dvě skupiny. Jednak jsou to opatření, která se týkají vlastního zdroje tohoto hluku a za druhé jsou to ty, ta opatření, která souvisejí s infrastrukturou. Jedná se například. Eh, Máme zde různé zdroje eh, znečištění hlukem, eh, například brzdy. Pokud jde o infrastrukturu, tam je možné věci řešit například zpomalovačemi, ale zásadní je také například údržba kolejí. To ta může přispět výrazně ke snížení hluku ze železniční dopravy. Typickými brzdami po dlouhou dobu byly brzdy, které způsobovaly to, že kola byla stále hrubší a tím se zvyšoval také hluk. Ty se využívají především pro nákladní dopravu a to znamená, že nákladní eh, vagóny mají mnohem, eh, vydávají mnohem větší hluk. Pokud jde o diskové brzdy, eh, tam ty se používají především pro automobily a, pro nákladní dopravu na železnici jsou příliš drahé. To jsou tedy kotoučové brzdy. Pokud jde o e, konstrukci koledí, tam jsou zásadní stlumiče e, kol. E, využívá se také nové konstrukce úkol. Nicméně samozřejmě bezpečnost je nejdůležitější ale hospodářská, ekonomická proveditelnost a míra hluku jsou také zásadní faktory. Zde vidíte obrázek z Japonska. V Evropě máme hodně vysokorychlostních vlaků, které jsou daleko od velkých aglomerací, takže zde nemáme tak velký problém jako v Japonsku. Dostávám se na další slide. Hlukové eh, bariéry jsou až 2 metry vysoké, eh, vyšší typ je až 5 metrů vysoký, to samozřejmě může snížit hluk ze železnic, nicméně eh, není to vizuálně příliš příjemné mít takovéto bariéry a je to také nákladné. Pokud jde o údržbu kolejí, v této oblasti se situace hodně zlepšuje. A pravidelná údržba umožňuje snížit hluk. Pravidelné broušení umožňuje snížit hluk výrazným způsobem. Pokud jde o kompozitní brzdy, je možné snížit eh, hluk také ze špalíků, protože, se, eh, protože eh, kola potom nejsou tak hrubá. A něco takového může výrazně snížit hluk. Nicméně Něco takového je možné až u moderních vagónů. Pokud by polovina eh, výbavy měla snížené, eh, snížený hluk, potom by eh, výrazné snížení hluku nebylo. K výraznému snížení hluku dojde až ve chvíli, kdy 95 vozového parku bude mít jiné vybavení. To by potom vedlo eh, ke snížení o 12 decibelů. Hlavním problémem jsou nákladní vagóny, nikoli tolik eh, osobní vagóny, protože eh, tam je jiný mix moderních a starých vagónů. pokud jde o nákladní vagóny a jejich úpravu, Máme jich na 600 tisíc v Evropě, nicméně není nutné ji měnit všechny. Je, bylo by potřeba změnit asi 370 tisíc jednotek. Modernizace takovýchto vagónů je asi nejefektivnější způsob, jak snížit hluk ze železnic protože nákladní doprava má negativní vliv na lidi především v noci. Samozřejmě existují eh, některá problematická místa, kde je potřeba mít eh, protihlukové stěny a tak dále. Pokud jde o pobídky, eh, jak mohou regulátoři a vlády pomoci k tomu, aby došlo ke snižování hluku ze železnic, aniž by železnice byly méně konkurenceschopné. E, samozřejmě e, k největšímu snížení by došlo, pokud bychom e, železnice na železnicích vůbec nic nepřepravovali. Nicméně samozřejmě železnice jsou velice pozitivní, pokud jde o ekologické aspekty i ekonomické aspekty. A navrhujeme poplatky závisející na hluku ty by se týkaly eh, všech nákladních vagónů, nicméně je třeba zamyslet se nad eh, úrovní eh, financování a nad pozitivními pobídkami. Tyto poplatky by mohly zahrnovat bonusové platby pro vagóny s nízkým hlukem. Zároveň je třeba zabránit ztrátě konkurenceschopnosti železnic vůči jiným způsobům dopravy bylo by možné začít eh, jednotlivými vagóny, nicméně později by se dalo přejít až k celým vlakům. A zároveň eh, by eh, se měly harmonizovat v Evropské unii náklady. A přímé financování nákladů by určitě urychlilo modernizaci vagónů. A myslím si, že něco takového by určitě eh, pomohlo nařízení eh, TSI hluk. Existují diskuse o tom, zda by eh, zde měly existovat povinné závazky pro existující vozový park. V současné době neexistuje dostatečná technická kapacita pokud bychom to aplikovali na současný vozový park, potom by zde samozřejmě byly vysoké náklady. A dále v Evropském parlamentu budou probíhat diskuse týkající se poplatků za hluk ze železnic v členských státech. A bude se hovořit o povinnosti zavést poplatky a také o povinnosti údržby eh, koledí takovým způsobem, aby hluk, emise hluku bylo co nejnižší. Evropský parlament by mohl požádat o eh, evropské financování pro opatření na snižování hluku eh, mohl by požadovat, aby členské státy zavedly takovéto financování, především pro vozový park, který se využívá na mezinárodní úrovni. Eh, během dvou až tří let se tato věc nemůže vyřešit, eh, snad se vyřeší, řekněme, v horizontu 10 až 12 let. A pokud eh, zde bude rovnováha, pokud je o konkurenceschopnost železnic a silnic, potom by se to řešit mohlo v dlouhodobém výhledu aby se v Evropě také mohl řešit takzvaný Top eh, Runner Scheme. A pokud je o konkurenci nebo konkurenceschopnost železnic vůči eh, silniční dopravě. To je zásadní věc. Pokud by zde existovaly pouze limity na Eh, hlukové emise. Potom by mohlo dojít k přesunu spíše na silnice ze železnic a to je nežádoucí. My navrhujeme některá opatření, která by měla mít eh, prioritu. Eh, nicméně existují místa, kde by, eh, kde by mělo plynout financování, posílené financování v rámci některých nástrojů. No. Eh, děkuji. Chtěl ještě říct si něco váš kolega, kolega pan Kašiak. <clears throat> Chcete něco říct? Dodat k tomu, co zde bylo prezentováno? Ne, pokud ne, eh, Dobře, tak má někdo z kolegů nějaké dotazy? Michael, potom dám slovo dalším. Takže Michael bude první. Pan Kramer, tak dobře, tak neří pan Kramer a já si to potom budu zapisovat, kdo se ještě bude hlásit. Děkuji za prezentaci. Děkuji za prezentaci. Chybělo mi tady několik čísel, protože musíte si představit, že když to budeme chtít vše předělat, tak to bude velice drahé. A e, kdybychom tady e, některé ty věci instalovali na 80 všech vagónů v Evropě, tak by to znamenalo 3,5 miliard eur nákladů na e, rekonstrukci těch vagónů. Kdyby to bylo 10, 5, 10 let, tak to by bylo 350 milionů. A když si představíme, že jsou tady vyčleněny 10 miliard na protihlukové zábrany, tak Ehm, si to dovedete představit. A není tady spolufinancování eh, pro eh, předělání ehm, vozového parku a vždy jenom pro infrastruktury. Proč to tak je? Můžete potvrdit eh, tyto čísla a doporučil byste, aby nejenom, mm, nebo říci něco nejenom k těm cenám na trasách eh, protihlukových opatření, ale možná by mě zajímalo i odstranění hluku přímo u toho zdroje, protože to je rychlejší, je to efektivnější, je to levnější, je to tedy výhodná situace pro všechny strany, ale v tuto chvíli to tak ještě není. Eh, pokud dovolíte, tak já odpovím eh, německy na tuto otázku, která byla také položena v Němčině. V naší podrobné studii máme všechna příslušná čísla, která byla k dispozici. Eh, řádově eh, je tady 380 eh, tisíc počet těch vagónů a ty, ty náklady by představovaly v průměru 2000 euro na jeden vagón. Takže to je opravdu výzva, protože to by představovalo asi 150 milionů, 750 eh, milionů eur na předělání těch vagónů, ale jak jste řekl, je to levnější, eh, než eh, se zaměřovat na úpravu infrastruktur. Já to tady ještě doplním v Němčině pana Kramera jsme také eh, zmín, nebo zmínili jsme tady na jedném místě přesně ty věci, které říkáte, pane Krámere. Máme velmi drahé protihlukové zábrany na jedné straně, ale potom tady eh, máme metodu, eh, jak provést opatření která pomohou hlavně v noci a které se týkají toho zdroje. A něco takového bychom právě mohli financovat i na evropské úrovni a bylo by to efektivní. Thank you. Mrs. Vernon? Paní Verno, eh, ano, pane předsedo, mně ta studie připadá velice zajímavá, ale přece jen tady mám několik otázek, které se týkají nákladů. Řekli jste, že je potřeba usilovat o evropské financování různých eh, doprovodných opatření ehm, a je tady otázka financování eh, členských států. Ve studii se o tom zmiňujete. Ovšem, pokud jsem to dobře pochopila, tak pouze Německo a Nizozemsko by byly ochotny tyto věci financovat. A eh, Nepřekračovalo by to 50 celkových investic. Financování podle mého názoru musí také pokrývat nejenom investice, ale také náklady, které souvisí s životním cyklem. Počítali jste nebo uvažovali jste o možných řešení pro podělení se o tyto náklady na evropské úrovni, protože to je velmi důležitá otázka. Členské státy tady stále více omezují výdaje ze zřejmých ekonomických důvodů. Okay, thank you for the question. Děkuji za otázku. Správně jste řekla, že probíhá jenom málo iniciativ eh, v členských státech. I v Německu eh, se o to snažíme, nicméně ještě něco takového není stanoveno v legislativě. Je třeba si uvědomit, že hluk má dopad na velký počet lidí. A tento problém se změní snad za 25 let, ale pokud bychom něčeho takového chtěli dosáhnout dříve, je třeba investovat, protože odvětví samo má problémy s financemi, protože zde nejsou zákazníci, kteří by eh, platili více za dopravu eh, právě proto, že v daném úseku je eh, nižší, jsou nižší emise hluku. Financování ze strany EU a členských států to je samozřejmě určitá výzva Ehm, my ale to nemůžeme ovlivnit, my můžeme jenom popsat problémy a řešení. Uh, Mr. Gala. Ja, vielen Dank. Pan Gáler, mnohokrát děkuji za představení studie. Mně připadala velmi zajímavá a naprosto souhlasím s tím, co řekl kolega Kramer. Eh, zajímala by nás některá další čísla, nicméně eh, ta jsou eh, v té delší verzi studie. Eh, samozřejmě eh, je třeba jednat také, aby eh, s cílem toho, aby občané akceptovali nákladní dopravu na železnici. V mém volebním okrsku máme velkou trasu z Janova do Rotterdamu. Máme tam čtyři Eh, čtyři koleje, eh, dvě v každém směru. Eh, jezdí se zde také v noci a tak jsou lidé na hluk velice citliví. Pokud bychom řekli, že zde samozřejmě naroste ještě hluk a doprava, potom je potřeba přesvědčit lidi také o tom, že se situace příliš nezhorší. Eh, vy jste zmínil opatření, která je možná učinit. Myslíte si, že by bylo dobré, aby na celoevropské úrovni u nově schvalovaných eh, vozů, například když se eh, schvalují nové typy brzd a tak dále, abychom poukazovali na hluk. Lidé Provozovatelé říkají, že nemají eh, peníze na to, aby eh, modernizovali veškeré vagóny. Eh, nicméně myslím si, když nakupují nové věci, možná není tak velký rozdíl mezi těmi nízkohlukovými a ostatními. Takže bylo by dobré něco takového předepsat, ale zároveň musíme mít na paměti to, že nesmí dojít ke zkreslení trhu. A bylo by možné mít třeba degresivní požadavky. Kdo e, rychleji modernizuje vozy, by e, dostal například e, větší bonusy nebo by mohl více peněz odepsat zdaní, náklad by mohl odepsat zdaní, a ten, kdo to udělá později, ten by dostal méně peněz, ten by dostal menší pobídky. Myslíte si, že by něco takového bylo proveditelného? Myslím si, že by to, pokud by udělal na celoevropské úrovni, asi by to zabránilo narušení trhu. Ano, pane Gálere, mnohokrát děkuji za vaši odpověď. Vy jste jednoduše eh, řekl to, co my se snažíme ukázat ve studii. A v současné době existují eh, snahy eh, také, jenom, také o to připouštět eh, na trh jenom takové vozy, které mají nízké emise hluku. Zároveň zde existují požadavky TSI, které stanovují určité hlukové limity. Zda by něco takového mělo být dále rozšířeno, to je samozřejmě otázka, ale myslím si, že už zde bylo učiněno hodně kroků. Pokud je o silniční dopravu, tam jsme měli eh, emise, limity emisů eh, pro výfukové plyny. Eh, ty byly jasně stanoveny. Já si myslím, že to je dobrý příklad. Měli jsme zde také určité pobídky. Já si myslím, že by se i u železnic dalo postupovat podobným způsobem. Musíme dávat pozor ale na to, aby konkurenceschopnost železnic nebyla zhoršená v důsledku eh, zvýšených nákladů na snižování hluku. Eh, myslím si, že existují různé způsoby, jak to mohou eh, členské státy řešit. Nemělo by to být jenom bonusy. Zásadní je ale samozřejmě postupně zavádět tiší technologie v této oblasti. Paní Meissner? Ano mohu navázat na to, co říkal eh, pan Gáler, protože tak to je. V tuto chvíli se samozřejmě hodně diskutuje o hluku z letecké dopravy a eh, zákazům letů a my všichni samozřejmě víme sami, co to může znamenat to hluk v dopravě. Eh, když máte toho hluku příliš, tak můžete samozřejmě onemocnit a to nechceme a doprava bude samozřejmě i nadále růst, to víme ve všech typech dopravy a proto bychom se měli zamýšlet nad tím, jak můžeme železniční dopravu zprávu vylepšit. To, co jste tady prezentovali, je zajímavé. Myslím si, že je dobrý i návrh pana Gálera vytvořit systém pobídek. Mohli bychom se zamyslet nad tím, jestli by to nebylo smysluplné, že bychom tedy odměnili to, když někdo bude takto investovat. Potom ta čísla, to už tady bylo probráno. Vy jste to prezentovali nám, navrhli jste, co můžeme udělat my, parlament, abychom eh, rozběhli práci v komisi. Mě by zajímalo, jestli jste už to představili i komisi a jestli tam byly nějaké reakce, protože obvykle je to tak, že komise předkládá návrhy a jde o eh, Komise jde o to, nebo je to eh, úlohou komise, aby eh, zlepšovala zatížení životního prostředí a hluk je také zatížení. Na prvním místě jsme v podstatě reagovali na žádost Evropského parlamentu a poskytli jsme vám informace, které vycházejí z existujících vědeckých studií. E, dalším krokem pochopitelně my budeme e, velice rádi, pokud se budete přát o těchto věcech také hovořit s komisí. Dobrá, já mám také dotaz Jestliže se podíváme rychle na tu prezentaci, na tu vaší studii, tak jsem si všiml, že eh, je tady, eh, jsou tady určité eh, informace o Německu, Rakousku a Velké Británii, ale já jsem tady neviděl žádné informace o Bulharsku, Rumunsku, dalších pobaltských státech na východě. Čili měli jste nějaké problémy získat informace o těchto eh, zemích, to znamená, jaký používají vozový park, jaké brzdy používají a tak dále, protože já se obávám, že pokud se podíváte eh, na eh, těch 300 tisíc nových brzd nebo nenových brzd, tak v podstatě si myslím, že to není rozloženo rovnoměrně po celé Evropě. Musím říci, že ve Velké Británii většina našich vagonů má ty nové brzdové systémy. To znamená, že ty staré eh, musí být někde jinde, hlavně v těch zemích, které stále používají ty staré brzdící systémy. Eh, bylo pro vás obtížné získat informace o situaci ve východní Evropě, nebo jaké informace jste získali, eh, co se týče tedy hluku způsobeným, způsobem železniční dopravy v těchto zemích? Jak jste si všimli, Pochopitelně, eh, že eh, ta faktická hloubka těch informací, které máme, se liší podle eh, zemí. Pochopitelně ono to do určité míry odráží i intenzitu a hustotu železniční dopravy v jednotlivých zemích. Kromě toho to souvisí možná také s tím, že v některých zemích tato diskuse je daleko um, hlubší, daleko intenzivnější, ale když se podíváte na stránku 33 a dále potom až na stránku 39, tak tady um, se zmíníme o všech uh, těch akcích, ke kterým se odhodly různé členské země s cílem ovlivnit uh, tyto věci. Pochopitelně Eh, máme zde i určité procento eh, informací, které se týkají těch zemí, o kterých jste hovořil vy, to znamená na východě Evropy. Eh, například co se týče České republiky, tady hovoříme o tom, že u těch nových železničních spojů je povinnost snížit hluk. Existuje tam také potřeba budovat ty protihlukové zvukové bariéry v Bulharsku. Eh, tam také eh, existují určitá zlepšení, ale nemáme k dispozici žádné podrobné eh, studie, ale jak říkám, souvisí to s intenzitou železniční dopravy a také s počtem lidí, kteří jsou vystaveni tomuto hluku. Jinými slovy, skutečně existuje zde nerovnováha mezi možností získat informace o, z různých zemí. Já jsem se chtěla ještě zeptat na jednu věc. Švýcarsko eh, má statut nové koleje jakožto běžný status. To znamená, že každé dva roky brousí koleje a ne jednou za šest let a mají s tím velký pokrok. A na to bychom se měli také zaměřit, nejenom na odstraňování hlaku, pokud jde o jízdní park. Některé železniční uh, společnosti eh, se, si stěžují na to, že eh, když se některé věci zavedou, tak budou, bude větší opotřebení kol. A mě by zajímalo, jak to procentně odhadujete, protože s těmi novými vozy to bude pouze jedna až dvě procenta a trvá to potom 40 let. Ovšem ta kombinace, kterou vy navrhujete, eh, to by možná bylo dobré. Švýcarsko řeklo, že v roce 2020 to budou hlasité vozy nebo hlasitá opatření u nich zakázána. A něco takového bychom také měli eh, prosadit v Evropě. Protože Eh, to jsou věci, které bychom měli eh, říci radě a komisi. My jsme pouze eh, jeden ze tří vlivů v Evropě, jedna ze tří institucí v Evropě, takže by se měli, jsme tyto věci měli adresovat i na ty ostatní. Point. If you impose legis- Já se tím posledním bodem. Jestliže zavedete legislativu, která zakáže používání těch starších typů vagonů, tak to není uh, Eh, když nebudete mít žádné dodatečné financování nebo další pobytky, tak eh, nedojde eh, skutečně ke snížení hluku, spíš dojde k přesunu ze železniční dopravy na silniční dopravu. A to poměrně značné míře. Jinými slovy, jestliže Evropský parlament a Evropská komise chce jít tímto směrem, tak v tom případě je potřeba, abyste měli i dostatečné finanční prostředky, Eh, které zajistí mobilizaci investic i do eh, této věci. Co se týče eh, těch odborných otázek, ano, to je také důvod, proč to není v současné době v plném provozu. Zatím se hovoří pouze o testech Ehm, možná, že skutečně to eh, znamená navýšení nákladu, ale nejsem eh, schopen vám říci přesně o kolik by se zvýšily náklady. Co se týče Švýcarska, eh, já souhlasím s tím, že jsou skutečně na prvním místě a to se týká i úrovně úrov, údržby železničního vozového parku, takže já si myslím, že to je možné jenom konstatovat. Ještě jedna otázka a ta se týká toho eh, propojení mezi kolejí a kolem. Eh, čili eh, co jste zjistili o tom, jak se navzájem ovlivňuje podmínka toho, nebo to, jak funguje, nebo v jakém je stavu to kolo vlastní a ta železniční kolej. Zjistili jste, že to má nějaký velký vliv na to, v té studii jsme pochopitelně se zamysleli nad oběma aspekty. Za prvé, eh, jsme se eh, zabývali tím, jak bychom mohli eh, nahradit ty kovové brzdy těmi kompozitními brzdami, ale je, pochop, je e, třeba si uvědomit, že to souvisí také s tím, do jaké míry je drsný ten povrch, po kterém jezdí tato, tyto vagony. Souvisí to e, také s tím, jakým způsobem se starají ty společnosti, které mají na starosti udržování infrastruktury, jak se starají o údržbu. E, jinými slovy, my jsme se zamysleli nad, zamýšleli nad oběma těmito aspekty. Dobrá, chce se ještě někdo eh, na něco zeptat nebo něco k tomu poznamenat? Pokud ne, tak dovolte, abych vám velmi poděkoval. Eh, poděkoval bych vám za vypracování této studie, také za její dnešní prezentaci. Také vám chci poděkovat za to, že jste reagoval na naše otázky. Jsem přesvědčen, že všichni eh, členové tohoto výboru si s velkým zájmem přečtou i tu tištěnou formu této studie. Děkuji. Next item. Další bod eh, našeho programu je eh, různé. Já nevím o nikom, kdo by chtěl eh, přispět do různého. Chtěl bych vám jenom připomenout, že další setkání je ve 3 hodiny 23. dubna, což je pondělí. Tím končím naše zasedání, ale dovolte, abych připomněl koordinátorům, že ti by tady měli zůstat protože eh, budeme mít ještě schůzi se zástupci komise o takzvaném seznamu, eh, černém seznamu.